Slovo má paní Sipel. Děkuji vám, pane předsedající, paní komisařko Redingová, kolegyně, kolegové. Právě v těchto týdnech a měsících je důležité opakovaně poukazovat na to, že Evropská unie není pouhým trhem. Je to společenství hodnot a to se musí zejména v obtížných časech eh, prokázat jako silné společenství ve všech politických oblastech. Evropské státy eh, sdílí principy svobody, demokracie a právního státu. A k tomu patří v oblasti trestního řízení eh, predikce, presumpce neviny a respektování práv obviněných. Podle směrnice o tlumočení a překladech je nová směrnice o právu na poučení v trestním řízení důležitým stavebním kamenem eh, pro obviněné po celé Evropské unii. Tím, že vznikají jednotné standardy, se posiluje důvěra našich občanů v právní systémy členských zemí a také vzájemné uznávání soudních eh, rozhodnutí se tím podporuje. Jednotlivec může pouze tehdy využívat svých práv, pokud je zná. Je tedy eh, férové to, že člověk musí být vědem, vědom svých práv. Pokud jeho práva nerespektujete, eh, riskujete to, že soudní proces nebude spravedlivý. My se v oblasti justice a práva pokoušíme o lepší spolupráci eh, příslušných orgánů. Nicméně tato nová směrnice se eh, zaměřuje na zaručení práv občanů v trestním řízení, tak aby státní zástupci a policie měli mohli eh, těmto zadrženým občanům přehledně předat jejich práva, kterých se jich týkají. Například jde o nárok na tlumočníka nebo na překlad, na právní pomoc a na to, aby byli bezprostředně po eh, eh, zatčení převedení před soudce. To jsou všechno tedy práva, která by smysluplně měla být předána podezřelým tak, aby byli informováni například o právu odepřít výpověď. Nikdo neví dopředu. Mám šest minut, pane předsedající. Nikdo neví, nebo podezření neví, jak dlouho může eh, zůstat eh, ve vyšetřovací vazbě a proto si myslím, že potřeba co nejrychleji ho informovat o jeho právech a zajistit mu také přístup k dosvědčujícím nebo k důkazním materiálům. tak, aby se mohl aktivně účastnit dalšího trestního řízení. Členské státy by eh, měly tuto směrnici co nejdříve přijmout a transponovat. A chtěla bych také apelovat a poděkovat na zaměstnance komise a parlamentu, chtěla poděkovat také stínovým zpravodajům, kteří se tomu věnovali s velkou důsledností a myslím, že prokázali velkou ochotu ke spolupráci. Nyní je nejdůležitější, aby Rada a komise společně s Evropským parlamentem co nejrychleji přijali tato navrhovaná opatření tak, abychom v Evropské unii měli jednotnou úpravu těchto práv. Děkuji vám. Velice děkuji. To jste se vyčerpala svou dobu. Skutečně i pro ten kardis. A nyní dávám slovo paní komisařce, paní Vivian Redingové. Vážený pane předsedo, nejprve bych chtěla poděkovat zpravodajce za velice solidní práci, kterou odvedla a také za velice efektivní způsob, jakým jedla vyjednávání a zakončila vyjednávání, která se týkají této otázky. Dosáhli jsme dohody v prvním čtení. Dále bych také chtěla pochválit pana Albrechta a jeho roli, eh, který byl mm, zpravodajcem za eh, výbor Jury. Také bych chtěla ještě poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich práci. Chtěla bych poděkovat i Evropskému parlamentu obecně, neboť jste přispěli k tomu, abychom zachovali úroveň ambicí původního návrhu Evropské komise. Zejména je zde jedna věc, která podle mého názoru je pro občany zásadní, a to je takzvané písemné poučení o právech. To zůstalo v tom konečném textu a jedná se také o to, e, o určení doby, kdy vlastně to písemné poučení bude Mm, platit. Také zde ještě byla přidána další práva, zejména právo nevypovídat. Což opět ukazuje na to, že je velice dobré, že Evropský parlament může v rámci spolurozhodování mm, připravovat také tuto legislativu, protože Evropský parlament mm, chrání práva jednotlivců. Právo na informace v trestním řízení, jak víte, je také součástí cestovní mapy k procesním právům – jejíž provádění je také jednou z mých hlavních priorit. Písemné poučení o právech a zejména právo na informace je druhým opatřením, které bylo schváleno, protože právo na tlumočení a překlad již bylo schváleno. To znamená, že vidíte, že se nám daří postupovat eh, v této věci velice rychle, což je eh, dobré pro evropské občany a pro výkon jejich práv. V některých členských státech se ptají na to, proč vlastně mm, jsme se rozhodli tuto legislativu vydat. Bohužel však v některých členských státech stále ještě dochází k tomu, že e, nějaká osoba třeba vůbec neví, že má e, právo na obhájce nebo právo na tlumočníka v trestním řízení. Proběhly některé Mm, soudní případy, kde například eh, ta obviněná osoba vůbec netušila, z čeho je obviněna. Díky těmto novým opatřením tedy každý obviněný obdrží písemné poučení o právech v jazyce už rozumí a také bude zajištěno, aby také obdržel i informace o tom, z čeho je obviněn. Je to důležité pro stávající Evropu, protože v současné době, v současné Evropě miliony občanů uplatňují svobodu pohybu, cestují kvůli studiím, kvůli práci nebo třeba na důchod do jiného členského státu. Tito lidé musí znát svá práva a pokud se stane, že tito lidé se eh, vlastně jsou nějakou stranu nebo účastníkem trestního řízení, tak je důležité, aby byli chráněni a Evropský parlament napomohl k jejich ochraně. Tato opatření budou také prohlubovat vzájemnou důvěru mezi justičním systémem jednotlivých členských států EU, což je opět důležité k tomu, abychom mohli mm, posilovat spolupráci mezi soudními orgány, protože bez této vzájemné důvěry by to nefungovalo. Díky nástrojům, jako je vzájemné uznávání, vytvoříme světadíl díl spravedlnosti, svobody a práva pro evropské občany. A já také děkuji všem poslankyním a poslancům za to, že k tomu napomohli. Děkuji vám, paní předsedy komise. A teď dávám slovo za výbor Jury na minutu půl kolegovi Albrechtovi. Děkuji, pane předsedající. Jako zpravodaj výboru pro právní záležitosti bych chtěl nejprve poděkovat paní eh, zpravodajce z výboru Libe. Myslím, že jsme spolu eh, prokázali velmi dobrou spolupráci mezi našimi výbory. My jsme mohli předkládat naše návrhy k tomuto stanovisku a samozřejmě chci poděkovat kolegům z dalších eh, politických skupin, kteří jsou na našem výboru a také chci poděkovat paní Eh, více komise, že je připravena postoupit dále při vytváření těchto společných eh, standardů v trestním řízení. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že toto je velmi důležitý krok eh, ku předu k těmto společným standardům. A je to také důležitý pro, krok pro občany, protože jenom občané, kteří přesně znají svá práva, je mohou naplňovat. A já jsem velmi také zvědaví na tom, eh, jaká práva se, jak se tato práva budou uplatňovat v budoucnosti v Evropské unii. Myslím, že bychom eh, se také měli v blízké budoucnosti soustředit na další eh, zajištění těchto práv, jako je například přístup k právní pomoci. A v této věci já budu zpravodajem za výbor Jury. Myslím si, že i to bude důležitý krok, kde zase budeme muset vyzvat členské státy, aby eh, přistoupili na, to, na tuto společnou úpravu tak, aby eh, platila pro všechny evropské občany stejně v Evropské unii. Děkuji vám, pane kolego Albrechte. A nyní teď přejdeme k jednotlivým eh, mluvčím za politické skupiny. A nejprve bych chtěl dát slovo paní Eleně Antonesku za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Přístup k informacím pro obviněná podezřelé osoby je klíčovým faktorem pro e, zajištění e, spravedlivého řízení. Poskytnutí informací o právech předpokládá, že osoba, která připravuje svoji obhajobu, musí být spravena o tom, z čeho je obviněna a jaký důkazní materiál vůči ní existuje. Obviněné osoby vž- nedostanou vždy tyto informace a situace se liší v různých členských státech. V některých případech nejsou osoby správně informovány a pak není možno eh, zaručit eh, spravedlivé řízení, spravedlivý soud a nahradit všechny náklady, eh, které vyplývají eh, z eh, selhaného řízení. Neexistuje dostatek norem a ty normy, které existují, nejsou dostatečně implementovány. A minimální normy, normy stanovené umluvou pro ochranu lidských práv nestačí, protože tato umluva je její mechanismus implementační nezajišťují dostatečnou kontrolu ve všech případech. Způsob, jimž členské státy reflektují tato práva a promítají je do právních norem, není odpovídající. A proto je potřeba dalších kroků a e, to na základě principu vzájemného uznávání a je velice důležité aby to fungovalo, mít důvěru mezi soudy a soudci. To je velmi naléhavý problém a není omezen jen na některé členské státy a proto přijímáním této směrnice usilujeme o lepší ochranu základních lidských práv Evropské unii. Děkuji zpravodaj a stínovým zpravodajům za spolupráci na této oblasti a také děkuji komisi za její odhodlání hájit a prosazovat tuto aktivitu. Děkuji. Děkujeme paní Antonesku. Paní Antonesku, děkujeme vám za váš příspěvek. A ještě jednou bych chtěl upozornit, že naši kolegové tlumočníci naznačovali eh, příliš velkou rychlost příspěvku takže eh, musím vás požádat, že je tu tedy tento signál, který mohou naši kolegové eh, tlumočníci vyslat, aby a my musíme zpomalit, když se tento signál objeví. Takže já vás chci požádat, když čtete nějaký text, musíte ho číst eh, pomaleji a když uvidíte to malinké světýlko, které vám bliká na monitoru, tak to znamená, že vás někdo žádá, prosí, že vás informuje o tom, že hovoříte příliš rychle k tomu, aby mohlo být poskytnuto eh, kvalitní tlumočení. Takže děkujeme vám eh, za pochopení, paní Antonesku, a nyní za socialisté demokraty paní Monika, Monika Flašíková Beňová. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko. Evropská dohoda o lidských právech a Charta základních lidských práv stanoví i základní eh, práva na, pro obhajobu. To je například eh, právo kontaktovat advokáta, eh, tlumočení, informace o obvinění, právo na přehodnocení vazby nebo právo být předveden před soud. A stávající návrh usiluje o zlepšení práv podezřelých či obviněných osob zvláště pokud jde informace o obviněních. A zahrnuje to i situace, kdy od osoba je zadržena na základě evropského zatýkacího rozkazu za účelem trestního stíhání nebo výkonu trestu. A existence společných minimálních norm, které se týkající těchto práv, by měla usnadnit uplatňování principu vzájemného uznávání, což by zlepšilo fungování justiční spolupráce mezi státy Evropské unie. Já souhlasím se stanoviskem výboru pro právní otázky podle něhož plánu na posílení procesních práv byl zvolen e, přístup fragmentální. Právo na informace se prezentuje jako druhé opatření tohoto plánu a to pak vede k návrhu komise, jenž obsahuje e, polovinu té, z té listiny a částečně vylučuje některá další práva, která se týkají právního poradenství, komunikace s příbuznými, zaměstnavateli a konzulárními orgány a také práva podezřelých či obviněných osob spadajících eh, do kategorie osob zranitelných. Já se domnívám, že právo na informace by se mělo doplnit ještě těmi s, s dalšími zmiňovanými právy. Já vám děkuji za pozornost, paní komisařko, a doufám, že tyto návrhy zohledníte i ve své zprávě. Děkuji. Děkuji vám, Moniko. A nyní za naše liberální kolegy na dvě minuty má slovo paní Latford. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce Sepelové za předložení této zprávy. Velmi vítáme tu zprávu, plně ji podporujeme a stejně tak vítáme i práce paní místopředsedky komise. Je evidentní, že pokud je člověk zatčen nebo zadržen, tak je ve zranitém postavení a měl mít právo na informace, které s tím souvisejí samozřejmě, ale často ty informace jsou nedostatečné, lidé nejsou si vědomi svých práv a navíc, navíc se to komplikuje tím, že jsou někde v cizině a nemusí hovořit e, tamnějším jazykem. Stejně tak podmínky propuštění na kauci e, jsou tímto postiženi a musíme mít v Evropské unii pravomoce na to, abychom skonkretizovala tato práva, protože už jsou zakotvena v Evropské umluvě o lidských právech. Evropský parlament správně bojoval za to, aby informace byly podávány co nejdříve, tedy hned v tom okamžiku, kdy osoba informovala o tom, že z něčeho podezřela. Nikdo by neměl být eh, hodiny zadržován policejní celé bez toho, aby věděl, co se s ním děje, no bez toho, aby se mohl obrátit na konzula nebo na svého právního zástupce. Stejně tak jde o to, jak zajistit právo, aby podezřelá osoba nebo její právní zástupce měl přístup ke, eh, k dokaznímu materiálu a to, co nejdříve, aby mohli eh, se řádně hájit. Stejně jako místo předsedkyně komise Reding, já si myslím, že informování o právu nevypovídat je nesmírně důležité. Jsem ráda, že eh, i Spojené království se v tomto případě rozhodlo spolúčastnit se těchto opatření Eh, bez ohledu na to, co se tam teď děje, jako to bylo už u toho prvního nařízení, které souviselo s právem na tlumočení a překlad. Doufám, že Spojené království se zúčastní i toho třetího opatření, které se týká eh, přístupu k právní pomoci a myslím si, že to je záslužné. Samozřejmě už máme několik let spoždění při eh, posilování práv podezřelých a já doufám, že tím vkládáme další cihlu do této konstrukce a doufáme, že přehmaty, které v minulosti souvisely se zákazním rozkazem, jsou věcí minulosti. Děkuji vám, paní Lutvardová. A nyní jménem ECR na jednu minutu pan Vojčechovský. Děkuji, paní převodničanci. Velice děkuji, pane předsedo. Hovoříme zde o nesmírně důležité směrnici. Podle mého názoru je důležité, aby při každém soudním, eh, při soudní, při byly respektovány podmínky a je důležité, aby ten dotyčný člověk měl přístup ke všem informacím, na něž má nárok. Někdo, kdo je zatčený, má pro, může mít problémy v tom, jak eh, získat právo na, na obhájce nebo jak se hájit a ještě těžší je to, pokud je třeba v jiné zemi než je země jeho bydliště. Proto bychom měli klást velkou pozornost na této situace. Jsou zde všechny, nebo všechny možnosti, které směrnice nabízí, vítám, ale mám otázku, zda bude docházet dobře k výkonu těchto všech eh, práv, protože soudní systémy občas eh, mají určité těžkosti, takže nevíme, jak ta směrnice bude působit v praxi. Myslím si, že bychom se nad tím měli zamyslet. Mohou být eh, určité, eh, určité případy, kde bude nutné určité odvolání. Děkuji, říká předseda. Nyní za EFD Korel, eh, kolega Gerald Button. Ehm, děkuji. Tato směrnice obsahuje také právo na informace i v rámci evropského zatýkacího rozkazu. V rámci tohoto evropského zatykače Eh, jste, eh, jste vlastně budou informace. Pokud eh, dojde ke všem informacím správně, nebude mít soud možnost za, zabránit vy, vydání osoby. Co je ještě horší, je, že některé, některé osoby, které jsou vydány, jsou vlastně vydány ještě předtím, než dojde k samotnému vyšetření. V jednom okrsku v Londýně jeden člověk má být vydán do Španělska a to nikoli kvůli tomu, z čeho je podezříván, ale z něčeho, z čehož je obviněn a spíše z toho, co vlastně může udělat v budoucnu. Asi mi neuvěříte, já vám dám příklad. Evropský soud by e, nedovolil jeho vydání, pokud by k tomu mohl mít e, určité možnosti. Gracias, kolega. Děkuji vám, pane kolego. Tím se dostáváme na konec seznamu řečníků, kteří hovořili jménem politických skupin. A nyní se dostáváme k řečníkům eh, jednotlivým. A nejprve má na dvě minuty slovo pan Baldassare. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko, kolegové, kolegyně. Přestože všechny členské státy mají eh, respektovat právo osob na spravedlivý soud, tak se uplatňování těchto práv v jednotlivých členských státech dost značně liší. Některé členské státy například eh, stanoví, že by měly být informováni pouze ústně, jiné poskytují informace pouze písemně nebo jenom na žádost obviněného. A když přihledeme k tomu, že každý rok se v Evropské unii provádí více než 8 milionů trestních řízení, tak si uvědomíme, že tento systém má značné nedostatky. Takže musíme vzít na vědomí, o co této směrnici jde. Jednak je tu obecné pravidlo poskytnutí informací obviněným o jejich právech před zahájením řízení a to se zvlášť týká právo, práva na právníka a oficiální tlumočení do jejich jazyka. A pak jsou tu ještě další specifická právo, právo na plnou informaci o charakteru obvinění a právo přístupu k dokumentaci. To jsou základní předpoklady zhodnocení oprávněnosti vazby a vůbec toho zatčení, takže já chci poblahopřát paní komisařce a spravodajům, čtínovým spravodajům za tento návrh, který umožní eh, homogenní vývoj základních práv, jako je práva na obranu a práva na spravedlivý soud. Děkujeme, pane Baldesáry. A eh, ten tón vašeho hlasu a také to tempo a ta rychlost, to je skutečně sen mnoha tlumočníků, takže děkujeme, že tady podporujete multilingvismus v tomto parlamentu. Vy jste skutečným modelem pro tlumočníky a pro to, jak by měl člověk hovořit, aby se to dalo dobře tlumočit. Paní Blinkevičujte, děkuji vám pane předsedo, chci poděkovat za vypracování skvělé zprávy. Jedná se o významný krok vpřed směrem k zajištění společných minimálních standardů, pokud jde o právo na informace při trestním řízení. Nestačí pouze vědět o právech, ale je důležité, aby tato práva eh, byla v konkrétních eh, situacích respektována a vykonávána. Jinak může eh, dojít eh, k eh, selhání řízení a může dojít k justičním omylům. Takže tohle je něco, co by mělo platit v jednotlivých zemích a napříč Evropskou unii. Mělo by se to zohlednit, pokud jde o procesní práva, to znamená právo na právníka nebo právo na překlad a tlumočení. Abychom zajistili toto právo na obhajobu, tak musí členské státy zajistit dostatek informací pro obviněné osoby v souladu s povahou toho obvinění. Tyto informace se nesmí omezovat pouze na právo na právní poradenství, ale také možnost kontaktovat vlastní rodinu, příbuzné, zaměstnavatele nebo konzulární pracovníky. Děkuji vám. A nyní na dvě minuty Eh, pan Axel Foss. Děkuji, pane předsedající, paní komisařko Redingová. Nejprve bych chtěl poznamenat, že výsledek práce Birgit Zippel a o jejich spolupracovníků velmi vítám. A myslím si, že pokud se podaří úspěšně přejmout tento návrh, tak se tím posílí práva podezřelých trestním řízení v celé Evropské unii. Nicméně je to eh, také dokladem toho, že komise od začátku eh, předložila výborný návrh a i za to bych chtěl poblahopřát paní místo předsedkyni eh, Redingové. Nám šlo vždycky o to, aby práva byla posílena, zejména se to týkalo práva nevypovídat, aby to nemělo nějaké negativní dopady, což by tak mohlo být v několika členských státech. A to si myslím, že jsme tímto zajistili, z toho mám radost. A v debatě o této zprávě ještě vyšlo najevo, že v několika členských státech neexistuje žádná e, zákonné e, zakotvení e, právní pomoci. Jenom v deseti členských státech například podezřelí měli právo na písemné poučení o svých právech a dokonce jenom ve třech členských státech měli podezřelí možnost nahlédnout eh, do spisu. A když se podíváme, jak to například funguje eh, ve Francii, když je člověk zadržen eh, policií, žandarmerií, tak kolikrát v té první části vazby tato práva jakoby ani neexistovala a proto tedy nejenom Francie, ale i jiné členské státy budou muset ještě přizpůsobit svou praxi v trestním řízením, aby se dostala na stejnou úroveň. A jenom na základě toho budeme moci budovat eh, další eh, vzájemné uznávání v trestních věcech. Jde také o to, jak pokračovat i v dalších opatřeních, například v oblasti vyšetřování. Já jsem velmi rád, že jsme k tomu dospěli. Děkuji vám, pane Fos. A nyní na minutu a půl paní Carmen Romero. Děkuji, pane předsedající. Já bych nejprve chtěla eh, říci paní komisařce a komisi obecně, eh, že velmi vítám tento balíček, který byl předložen Trvalo to nějakou dobu. Celá tato cestovní mapa byla spuštěna už za švédského předsednictví. Myslím, že členský stát projevuje svou povahu, svůj charakter právě v okamžiku, eh, kdy je eh, nějaká osoba zadržena a jak s ní potom nakládá. A proto si myslím, že v kontextu této směrnice je velmi důležité, že máme hmotné záruky pro ty, kteří jsou obviněni z nějakého trestného činu. Je tady právo nevypovídat, právo být informován o obvinění, právo na lékařskou pomoc a tak dále a tak dále. Co mě ale zajímá zejména, je zdroj těchto práv. Hovoří se také o právu na tlumočení, o právu na právní pomoc. A když je osoba zadržena, musí být samozřejmě informována o obvinění. A to v tom okamžiku, kdy je ta osoba zadržena a od toho okamžiku všechna ta práva musí být naplněna. Por un minuto el señor Děkuji nyní na jednu minutu pan eh, Jon Enču. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěl poblahopřát zpravodajce za její práci, protože odved, odvedla, připravila vynikající zprávu. Také bych eh, chtěl poblahopřát i místo předsedkyni komise paní Redinkové za to, že navrhla tuto novou směrnici. Tato nová směrnice chce reagovat na skutečné praktické problémy evropských občanů, kteří mají právo volného pohybu po Evropské unii, nicméně musí se vyrovnávat s různými eh, soudními systémy 27 členských států. Je zapotřebí větší harmonizace, harmonizace mezi našimi právními systémy, jak trestními, tak občanskoprávními a obchodními. Eh, nejdůležit, nebo zaprvé je důležité, aby zde byla, eh, byly stejné standardy pro osoby, které jsou obviněni, Často tito lidé třeba neznají jazyk nebo neznají právní předpisy země, kde byli zatčeni. Může to vést k různému, k nějakému zneužití. Například eh, Romové z Rumunska nebo Bulharska se mm, byli třeba zadrženi ve Francii a vůbec vlastně nevěděli, z čeho jsou obviněni, eh, neměli k dispozici tlumočení ani přeložené texty, takže zde je důležité, aby zde byly alespoň minimální standardy ve všech členských zemích. Děkuji, říká předseda. A poslední řečník v tomto kole je pan kolega Ziobro. Máte dvě minuty. Hmm. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, právo na informace v trestním řízení pro podezřelé osoby nebo pro osoby, proti nímž už bylo vzneseno obvinění, by se mělo stát standardní výbavou každého členského státu. A proto jen jsme rádi, že komise a Evropský parlament pracuje na tomto, nebo chce vyřešit tento problém. Je důležité, aby byla respektována základní práva, aby to bylo součástí této směrnice a neměli bychom tedy zapomínat na některé aspekty, které je také důležité zvážit. Například zde máme práva poškozených a práva obětí, kteří obvinění, pardon, poškozené osoby nebo oběti jsou velice často ve složité situaci. Oni často nemají přístup k informacím a přitom se často stávají obětí velkých eh, závažných zločinů. Často eh, se někdo stane obětí zločinu v cizí zemi, v zahraničí a mm, tam eh, třeba mm, je, existuje jazyková bariéra a tak dále. Musíme najít dostatečnou rovnováhu mezi právy poškozených a právy mm, těch pachatelů, aby nedocházelo k takzvané sekundární viktimizaci obětí. Velice často se hovoří o tom fenoménu sekundární viktimizace, kdy ten člověk, který byl poškozen, vlastně musí znovu projít eh, určitým zatěžujícím řízením nebo obdobím, zatímco pachatele někdy pracují třeba ve skupině, a mm, pachatelé nebo pachatelé občas požívají vlastně větších práv než oběti. Měli bychom na to velice hlasitě upozorňovat a chtěl bych také vyzvat paní komisařku k tomu, aby se ještě více zavázala k práci na obranu obětí. Bohužel musíme, tato situace existuje a musíme tuto situaci vyřešit. Děkuji. Děkuji vám, pane Zobro. A nyní začneme část Catch the Eye. Nehlásí se nám příliš mnoho kolegů a kolegyň. Jako první Elena Basesku. Děkuji vám, pane předsedo. Legislativa, trestní legislativa v členských státech musí zohlednit všechna práva, na která mají evropští občané nárok. A já chci obrátit vaši pozornost eh, na bod 4, který hovoří o právu na eh, tlumočení. Překlad to je uplatňování zákona multilingvism, pravidla multilingvismu, který je jedním z základních eh, pilířů Evropské unie, dále právo na využití právnické pomoci právníka a to zdarma, to je jedno, jeden ze základních principů evropského práva a je klíčové respektovat eh, tyto klíčové svobody. Každá zadržená nebo viněná osoba by měla dostat eh, tuto listinu práv a moment lidé nemohou této minimální úrovni čelit. Děkuji vám. A nyní pan Prendegast. Paní Prendegast, děkuji vám. Soudní spolupráce v Evropské unii znamená, že nesmí docházet ke eh, zneužívání rozdílu v členských eh, státech s zadrženými osobami. Takže musíme zajistit, aby když je osoba odsouzena v jiném členském státě, nesmí nikdo eh, být také zároveň postižen těmito rozdíly. To by mělo zvyšovat vzájemnou důvěru mezi členskými státy a přispívat k tomu, že kdykoliv je někdo vzat do vazby nebo obviněn někde v Evropě, že bude mít stejnou úroveň informovanosti o řízení a ti, kdo jsou zadrženi na jejich území, musí dostat neprodleně podrobné informace o jejich právech. I když jsou všechny členské státy signatáři umluvy o lidských právech, přesto dochází zatím stále k nerovnostem jejich uplatňování. Měli bychom tímto novým nástrojem posílit důvěry, důvěru a chránit naše systémy, chránit naše občany, jsou kdekoliv v Evropě. El señor Paška. Děkuji za slovo. Velice děkuji, pane předsedo. Pokud se občan v jiné zemi členské unie dostane do situace, kde je obviněn z trestné činnosti, tak často nemá vůbec žádné základní představy o tom, jak bude to trestní řízení probíhat. Tato směrnice Evropského parlamentu a rady, která definuje všeobecná, jako co by všeobecné právo být eh, informován o trestním řízení, o obvinění, právo na přístup, eh, právo nahlížet do spisu a tak dále, to jsou důležité kroky k tomu, aby trestní řízení probíhalo eh, ve všech členských státech EU, alespoň v těch hrubých rysech podle stejných společných pravidel. Do, dodržování společných minimálních norem v oblasti trestního řízení také umožní veřejným orgánům vyhnout se pochybením, které by mohly oslabit důvěru ve správnost a zákonnost trestního řízení. Předložená směrnice o právech na informace v trestním řízení jistě přispěje k výraznému e, zlepšení mm, a postavení evropského občana v trestním řízení. Děkuji za pozornost. Pan Melcer má slovo. Vlastně bychom eh, si měli uvědomit, že eh, právo na obhabu je v Evropské unii zdvojnásobeno, protože jednak v listně základních práv a také v Evropské umluvě o lidských, práv, o lidských právech. Musíme si uvědomit, že tady máme 8 milionů zadržených v Evropské unii a tím se ta byrokracie vymkne kontrole. Myslím si, že není tak obtížné eh, zlepšit situaci, protože stačí eh, písemné poučení. V některých státech to poučení je ústní, Někdy je to v takovém tom eh, právním jazyce, který je téměř nesrozumitelný i rodilým mluvčím a proto velmi vítám to, že právě toto poučení teď bude jednak písemně a navíc formulováno srozumitelnou mluvou. Já si myslím, že toto jednoduché opatření by úplně stačilo a nemuseli bychom zbytečně vynakládat peníze například na tlumočníky. Děkuji vám, pane Melcere, a teď eh, na, jako poslední paní Sinclair. Děkuji vám, pane předsedající. Mnoho z mých voličů by bylo udiveno, že právo se zavolat eh, eh, si vyžaduje směrnici v EU. My máme velmi podrobná práva a proto se asi kolikrát občané budou ptát, v čem ta Evropská unie spočívá, když takovéto věci se musí upravovat když byl přijat eh, zatýkací rozkaz, tak to znamenalo, že mnoho britských občanů bylo vlastně bezmocných a to i vůči eh, nespravedlivému postupu, když se ocitli v jiném členském státu, což ukazuje, že jejich eh, právní řády nejsou dostatečné. Měli bychom se to uvědomit a odejít z Evropské unie. Děkuji, tím jsme ukončili kolo řečníků, kteří vystoupili v rámci Catch the Eye. A nyní bych chtěl dát slovo místo předkyně komise, paní Reding, aby mohla eh, zareagovat na všechno, co zaznělo v naší debatě. Děkuji vám, pane předsedo. Je opravdu velmi zřídkavé, eh, když v této sněmovně se všechny politické skupiny napříč celým politickým spektrem od levice k pravici eh, kdy se shodnou na určitém opatření a v tomto případě tomu tak je. Jsem tomu velice ráda. Jsem eh, ráda, že to, co jsme viděli v Líbe, se bude, tedy, že budeme mít eh, drtivou většinu ve prospěch tohoto řešení eh, a čím dříve bude tato směrnice schválena, tím lépe. Její plná transpozice ve všech členských státech musí samozřejmě proběhnout rychle. A bude to silné poselství, poselství v tom smyslu, že Evropa to myslí vážně s ochranou lidských práv občanů. Já vím, že většina z vás, eh, kdo jste dnes hovořili, již eh, pracujete na dalším opatření této cestovní mapy a to je eh, právo přístupu k právníkovi a možnost komunikace z vazby, ale já věřím, že parlament komisi pomůže i v těchto, v těchto otázkách, protože jsou některé členské státy, které eh, zatím mají námitky vůči přítomnosti právníka a já se spolehám na pomoc Evropského parlamentu tak, aby byla nalezena skutečná rovnováha mezi eh, právy obhajoby a mezi potřebou provádět účinné, účinně Eh, vyšetřování a, pra, a trestní řízení. A eh, já myslím, že to v dobrých rukou, v rukou parlamentu, tak abychom dospěli k lepšímu textu, k lepšímu znění. Takže já vám děkuji za vaši podporu, eh, za vaše příznivé hlasování a těším se na další kroky. Děkuji vám, paní předsedkyně. Opravdu ta jednomyslnost, o které jste se zmínila, je tím nejlepším poděkováním, poblahopřáním komisi. A nyní paní Sipel, která má dvě minuty na závěrečné připomínky. Děkuji vám, pane předsedající. Já jsem předtím mluvila příliš pomalu, a proto jsem trochu překročila vymezený čas. A teď bych se chtěla omezit pouze na jednu základní věc, myslím, že už to říkala také paní Reding, a sice to, že ta naše dnešní diskuze ukázala, že na výboru Libe panovala jednomyslnost v tom, že potřeba posílit procesní práva v trestním řízení a že tento názor sdílejí všechny politické skupiny a že a doufám, že při tom příštím projednávaném opatření, kde půjde o přístup eh, k právnímu zástupci, dostaneme stejně kvalitní eh, eh, legislativní návrh a že budeme moci dále jednat s radou o tom, jak to prakticky implementovat. Chtěla bych ještě poděkovat paní Antonesku a myslím si, že tady se můžete, můžete počítat s naší podporou v celém parlamentu. Děkuji vám, paní Sipo. Děkuji také za vaši stručnost, za vaše eh, eh, příjemné tempo vystoupení a eh, hlasování o této zprávě proběhne ve 12 hodin zítra.